Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben... Vážené dámy a pánové, dosáhli jsme potěšitelného stavu, že dorazili oba zpravodajové a tudíž můžeme konečně začít čtvrt hodiny po deváté. E, prvním bodem je bod 17, sdělení předsedy. Včera jsme měli zasedání koordinátorů a v rámci tohoto zasedání jsme se usnesli na následujícím. První bod pokud jde o imunitu pana Stojanova, tak eh, k tomu bude zpravodajkou paní Wikström. V případě návrhu rozhodnutí eh, Rady ohledně zmocnění členských států, které eh, budou smluvními partnery Vídeňské deklarace pro nukleární havárie, bude náš kolega Mesároš s eh, pravodajem. Dále další bod, ten eh, nebude zpracováván zprávou dále bankovní unie. Tady by měl eh, pan Koferaty si to skombinovat se svou další zprávou, rovněž bez započtení bodů. Dále máme statut politických stran a politických nadací. Toho se zhostí pan Berlinguer. A dále směrnice k volbám do Evropského parlamentu, pokud kandidujeme tam, odkud nepocházíme toho se zhostí pan Štojer. Pak jsme učinili řadu dalších rozhodnutí. Paní Lichtenberger se stává zpravodajkou pro zamýšlenou dohodou o e, výjimce z e, autorského práva po zrakově postižené osoby. Dále pak já napíši dopis e, panu Kazinimu v souvislosti s problémem, který jsme měli s hlasováním a také v souvislosti s tím, jak probíhají imunitní řízení. I tam se vynožil včera problém mezi v rámci zasedání zasedání koordinátorů, který není jednacím řádem uspokojivě eh, eh, upraven. Dále jsme pověřili Policy Department, aby uspořádali workshop o právním eh, dopadu svobodného, volného, bezplatného softwaru, ale až v příštím roce, protože letos to již nezvládneme. Dále jsme se rozhodli pro iniciativní zprávu o právních důsledcích cloud computing. Dále se chceme eh, dotázat ohledně legislativní zprávy, kterou si chceme nechat schválit o eh, zákonníku soukromého mezinárodního práva. To eh, učiní pan Berlingwer. Dále bylo rozhodnuto o dvou školeních, ale texty k tomu budou rozeslány dodatečně frakcí, frakcím. Panu Dále napíšeme předsedovi úřadu v Alicante ohledně zlepšení eh, plánování termínů eh, v souvislosti se 17 eh, ročníkem zasedání v Alicante, aby to zapadlo lépe do našeho termínového kalendáře. Dále požádáme o udělení pravidla 50, jak pro oblast statutu evropských politických stran i nadací. Důvodem je, že pro nadaci máme příslušnost my a kromě toho pro boj proti podvodům na úkor finančních eh, povinností EU a s tím souvisejícího trestního práva, protože my se domníváme, že alespoň s ohledem na korupční trestní eh, právo eh, pro úředníky podniky je daná příslušnost v tomto výboru. Delegace do Číny z důvodu skutečnosti, že v Číně se koná stranický kongres komunistické strany paralelně a z tohoto důvodu nelze e, nalézt kvalifikované partnery, tak tato cesta byla přesunuta na příští rok. Dále jsme se usnesli vyslat delegaci do Dublinu, ale až 14. a 15. února, tak eh, to znamená během irského předsednictví. Naš naše generální ředitelství, které se zabývá eh, dopadem a hodnocení dopadu, jsme požádali o provedení zprávy k na téma Cost of Europe a zejména eh, na téma soukromého práva a mezer, které v něm ještě zejí. Takže vidíte, že jsme velmi pilně včera pracovali. Opouštím tímto bod 17 a přistupuji k bodu 18. Jedná se o eh, zprávu paní tajn. Já myslím, že bychom mohli eh, sloučit bod 18 s bodem 19, protože to věcně souvisí. A nyní prosím paní zpravodajku, aby nás stručně informovala o stavu věcí. Děkuji, pane předsedo. Já právě přicházím eh, z Kypru a proto jsem se ani včera nemohla zúčastnit zasedání našeho výboru. Konala se tam další konference o hmotném právu a mm, mm, majetkových věcech. Eh, kromě toho tam probíhala i eh, problematika nebo konference věnovaná problematice únosu dětí. Šlo o konferenci, které se účastnilo více než 100 účastníků a Eh, ten počet účastníků byl omezený, příslušné členské státy eh, mohly vysílat své delegáty, což eh, byli částečně soudci, ale také úředníci ministerstev a další představitelé, také zástupci mezinárodního notariátu. Já se souhrně vyjádřím jak k pozměňovacím návrhům, tak i k výsledkům konference. Začnu tím, jak je normální případ upraven majetkovým právem, protože i na konferenci probíhaly kontroverzní diskuse o tom, zdali je správné vycházet z prvního společného bydliště. Pak se konstruovaly různé případy, například jeden má členství, eh, občanství jednoho členského státu, druhý druhého členského státu, eh, první bydliště ale se nacházelo v třetím eh, členském státu a pak se 20 let spolu žije ve čtvrtém členském státě a pak do, dochází k rozluce. Musíme poukázat také na to, že normální případ s přeshraničním prvkem musíme upravit. Já bych chtěla vylíčit, jaký jaký bude hlavní aplikační případ. Hlavním um, případem, s nímž budeme mít co dočinění, bude spočívat v tom, že dva partneři stejného nebo různého pohlavy, ale stejného státního, stejné státní příslušnosti eh, se eh, eh, vezmou v jednom společném členském státě, kde oba Eh, mají občanství, to znamená, zatím tam eh, žádný mezinárodní eh, prvek, přeshraniční prvek není. Ale v průběhu manželství anebo registrovaného partnerství nabudou jakési prázdninové rezidence někde jinde, v jiném členském státě a Jedná se tedy o nemovitost v cizím členském státě a to se vlastně už stává přeshraničním prvkem. Ty, je to, jsou to případy, které se mohou udát i v Bruselu. Například sejdou se tady dva asistenti eh, s různým eh, státním občanstvím. První bydliště je v Belgii, protože tady spolupracují, ale eh, později se vrátí do jednoho z jejich členských států, protože eh, jeden z nich se tam narodil a eh, tam eh, pak stráví převážnou část společného života. Pak se rozejdou a oni se budou muset rozhodnout pro příslušné soudy a použitelné právní předpisy, pokud nebudou chtít se rozhodnout pro belgické právo. Nicméně právníci vždy vynalézají zcela absurdní případ, případy a e, musíme tedy e, tyto případy jasně upravit, abychom mohli důvěřovat e, jurisdikci. Abych to konkretizovala ještě více, které právo je použitelné v případě společného bydliště, to bylo tématem konference také. Zatím to bylo prezentováno zejména z francouzské strany, mají o to ale velký zájem i belgičané. Já jsem v návrhu, eh, svém návrhu eh, eh, vycházela z toho, že učiníme výjimku a že právo druhého členského státu bude uplatňováno tehdy, když půjde o tu rekreační nemovitost, ale to musí skutečně odpovídat pravdě. Jestliže dva Němci žijí ve Francii, anebo jeden a jeden je Němec, druhý Francouz, a kdyby bylo německé právo použitelné na majetek, pak byť bydliště je v Paříži, nic nemluví proti tomu, aby bylo použitelné francouzské právo eh, pro případ rozdělení majetku. Tím spíše, že eh, eh, rozdělení majetku ne ve všech členských státech podléhá majetkovému právu, ale i jiným eh, oblastem práva. Nemůže ale se stát to, eh, že když jeden francouz žije v Německu a jde o německou nemovitost společnou, kdybychom to, tuto výjimku eh, připustili, když tedy dva, dva francouzi žijí v Německu, v německém eh, eh, bytě, tak pro mě může být použitelné i francouzské právo, kdyby bylo použitelné. Ale kdyby bylo použitelné německé právo a ten byt se nachází v Německu, tak není možné, aby ve výjimečných případech platilo i francouzské právo pouze proto, že jeden z manželů je francouz. Já se domnívám, že pokud připustíme výjimku, tak by vždy mělo být použitelné právo té země, v níž se ta nemovitost nachází. V Německu máme převážně nájemné byty, eh, tam pak hraje velkou roli národní nájemní právo a toto právo ovládá pouze místní soudce. Je to mnohdy velmi komplikovaná materie, tudíž výjimka ano, ale ne v takové šíři, jak eh, existovala dosud. V tomto ohledu nemám problém s převzetím pozměňovacích návrhů. Dále výjimka německého vyrovnání e, výživného. Tady byli někteří na konferenci, kteří s tím nesouhlasili, ale spočívalo to v tom, že jsme tuto oblast napřed vyňali, ale nedefinovali, co to vlastně znamená, to vyrovnání výživného panovaly o tom e, různé představy, já bych to ráda e, objasnila. Nejde o to, že by například byla z toho vyňata, by vyňato zabezpečení starobní anebo eh, soukromé pojištění s účelem zaopatření ve stáří byla vyňata, ale jde pouze o to, že to, co podléhá našemu zákonnému důchodovému pojištění, to je vlastně veřejné právo, nikoli občanské, že to bude vyňato ale já se domnívám, že musíme do textu vnést definici tohoto německého nástroje, aby ostatní členské státy věděli, co je e, vyjímáno z e, toho rozsahu platnosti, protože někteří to pochopili nesprávně. Dále pozměňovací návrhy pana Speronyho, abych se k tomu vyjádřila. Ty byly skutečně dalekosáhlé a dalekosáhlejší, než bylo v návrhu e, nařízení stanoveno. Já jsem ochotna pracovat na novém textu, ale chci pouze konstatovat, oč vlastně v případě toho order public šlo. K němuž se pan Speroni vyjadřoval ve svých pozměňovacích návrzích. My jsme se rozhodli, že ty země, které institut eh, registrovaného partnerství eh, partnerů stejného pohlaví znají a tedy uznávají, že to nemusí být uznáno jedním členským státem, který toto ve svém právním řádu nemá. Abych skonstruovala konkrétní případ. Dva Němci stejného pohlaví s registrovaným partnerstvím, anebo dva Španělé stejného pohlavy, eh, kteří uzavřeli manželský svazek. Jestliže se oni eh, usídlí v Itálii, mají tam trvalé bydliště a chtějí se po několika letech eh, rozdělit, rozejít, tak to nejde Eh, je jim řečeno, vy jste se odebrali do členského státu, kde tento způsob života, tedy eh, svazek stejn, dvou lidí stejného pohlaví neexistuje. Chcete-li se eh, nyní rozejít, musíte se odebrat do jiného členského státu a sice takového, kde to je přípustné. Já se domnívám, že to je oprávněné, protože dosud jsme to měli s Maltou. V Maltě nebylo možné ani se rozvést. Tam bylo zapotřebí odjet do zahraničí, tam se nechat rozvést a pak pak eh, eh, ten rozvod byl posléze v Maltě uznán. A o to jde. Když tento pár žije v Itálii, eh, musí se Eh, v jiném členském státě, například v Německu nebo ve Španělsku, nechat eh, eh, rozdělit, respektive rozpustit ten svazek a když se pak vrátí do Itálie, musí být zajištěno, že ta jejich rozluka nebo rozchod bude uznán. Naopak ale Itálie musí uznat, že tito dva lidé, když v Itálii žijí, jsou jakýmsi způsobem právně svázáni. Byť podle právního Eh, řádu jiného státu. Například, když dojde k dopravní nehodě a jeden z těch partnerů musí být hospitalizován v italské nemocnici, pak eh, ošetřující lékař, jestliže ten druhý partner toho nemocného chce navštívit, přes ten lékař by měl mít povinnost podat informaci toho, tomu druhému partnerovi, aby nedošlo k situaci, že partner, který žije s, se svým um, um, přítelem již 20 let, v případě dopravní nehody tohoto přítele uh, neobdrží žádné informace. Často jde také o důležitá rozhodnutí, eh, která rozhodují o životě a smrti, tak eh, ten partner se na těchto rozhodnutích chce podílet, závažná operace a tak dále. Tady jde o případy také, které jsou velmi závažné, například když eh, do hry vstupují děti případě partnerů stejného pohlaví může jít o dítě, které je biologicky eh, příbuzné eh, jednomu z těch partnerů, anebo když eh, jde o případně adopci, není možné, aby když se partneři odeberou do Itálie a chtějí, aby tam dítě chodilo do školy, v Itálii by ale takovéto dítě nemělo rodiče a Itálie by mohla říci, že považuje toto dítě za plného sirotka eh, s tím důsledkem, že musí být pak stanoven poručník nebo o eh, dítěti začne rozhodovat soud. Toto není přípustné. Musí být zajištěno, aby dítě v členském státě, který neuznává registrované partnerství, aby to dítě mělo možnost navštěvovat školu a nemusí muselo vyčkávat několik měsíců rozhodnutí soudu a tak dále. Prostě život eh, takovéhoto svazku musí být usnadněn. Musí být možné i takovéto případy zcela normálně a pragmaticky řešit, protože v konečném důsledku bude, eh, budou všichni nešťastní, když eh, dítě musí několik měsíců čekat na rozhodnutí, zda může navštěvovat školu a tak dále. To jsou poměry zcela neudržitelné a neúnosné a ty se snažíme pragmaticky řešit. Já samozřejmě nejsem žádná hor horlivá misionářka. Akceptuji katolickou církev, akceptuji i všechny ostatní nejrůznější světonázory. Eh, nechci tady provádět misionářskou činnost, chci pouze eh, řešit eh, praktické případy, které se vyskytují. Ehm, tyto případy každodenního života musí mít svá řešení. A že bych také ráda vyjasnila, že samozřejmě částečně dochází i k takzvanému downgradu, když například podle španělského práva jsem eh, eh, ve svazku eh, s osobou stejného pohlaví a pak se odeberu do členského státu, kde platí sice registrované partnerství, ale nikoli manželský svazek mezi partnery stejného pohlaví, pak musím se vypořádat a žít s tímto downgradem, to znamená s tím to stavem, kdy jsem vlastně se, se, se, se stoupila o jeden stupinek níže. Nejsem eh, ve svazku manželském, ale v partnerském svazku. Na konferenci se také hovořilo na mnoze o právu třetích, na to se ale ještě podívám později. Dále pak eh, se vyskytl problém, který souvisel s anglickým překladem, byl tam jakýsi lingvistický problém a dále se tam objevil jeden podnět, který považuji za velmi užitečný. My jsme dosud hovořili vždy pouze o přeshraničním prvku, ale tady se hovoří i o mezinárodních párech a jde o to eh, v rámci těch eh, mezinárodních eh, manželských svazků uvádět ještě i možnost mobile couples, mobilní partneři. To jsou lidé, kteří mají dvě různé státní příslušnosti, to je již od prvopočátku jakýsi problém. A pak máme další druh manželského svazku, kteří mají oba stejné, stejnou příslušnost, ale někdy ve svém životě eh, nabili nemovitost v zahraničí, nebo se jim narodilo dítě v zahraničí, anebo žili v zahraničí. Eh, prostě tady je nutno tyto dvě skupiny trošku rozlišit. Kromě toho tam eh, máme také eh, evaluační doložku, kterou si budeme, eh, která znamená, že po několika letech budeme muset přehodnotit a přeskoumat praktické fungování těchto právních předpisů, protože i v důsledku jurisdikce může v průběhu let dojít k určitým změnám práva. Děkuji. Extrém Děkuji moc krát za toto skutečně odborné zpracování složitých případů. Hlásí se pan Speroni. Děkuji vám, pane předsedo. Také děkuji paní zpravodajce za výklad, který nám předložila, třeba, že si myslím, že někdy zašla příliš eh, daleko, když například hovoří o dětech, které by mohly být chápáni jako siroci, tak to nemá nic společného s majetkovými poměry. Ať už stát uznává či nikoli jakýsi svazek nebo sňatek, eh, dítě je vždy chráněno dítě dvou osob, které bylo uznáno jako za dítě o něch dvou osob, je tak chápáno, je chráněno. Ať už žijí v jakémkoliv svazku, tak to neovlivňuje právní statut toho dítěte. Nyní nehovoříme o návštěvách v nemocnici nebo o dětech, jde nám o majetkové poměry, takže si myslím, že jsme se dostali trochu za eh, hranici toho, co bylo původně navrženo k hodnocení a také k hlasování. U e, dvou věcí jsem se nedočkal vyjasnění, které jsem očekával. Hovořilo se o různých e, občanstvích, státních příslušnostech dvou lidí. Ale může dojít i k tomu, že někdo bude mít vícero e, státních příslušností. Někdo může být belgický i švédský státní příslušník nebo rakouský a finský státní příslušník. To se stává. Možná někde to možné není pro některé státní příslušnosti, ale pro Italii je možné, aby byly také argentinskými občany. A to je věc, kterou jsem neviděl vyřešenou v tomto textu. Také jsem tedy neviděl řešení eh, toho tématu, na který jsem eh, reagoval pozměňovacím návrhem u registrovaných partnerství a u svazků, které se týkají vícero osob, protože v Brazílii nedávno umožnili svazek tří osob. A nezapomínejme, že v arabských státech samo manželství sňatek může do sebe začlenovat vícero osob. Konkrétně tedy jednoho muže a vícero žen. Jak, jakým způsobem se bude řešit toto? registrované u registrovaných partnerství je možné, aby byly například tři muži dohromady nebo, nebo dva muži a jedna žena. Vzhledem eh, k vývoji různých obyčejů a také legislativ v různých státech je zapotřebí, abychom zvažovali i takovéto situace a odargumentovali je v našich textech, protože jinak bychom ne, neměli to dílo hotové im Utah das eh, také se změnilo právo mormonů ve státě Utah. O tom bychom eh, také mohli hovořit. Pan Foss. Ano, děkuji. Děkuji nejdříve zpravodajce za detailní popis eh, návrhu zprávy. Paní Tajn to udělala velmi dobře. Děkuji vám. Chtěl bych se zmínit o dvou nebo třech věcech a sice nejdříve k výjimkám. Já bych je řekl, že každopádně, pokud to je možné, bychom měli zajistit určitou jasnost a nenabízet příliš mnoho interpretačních možností na základě výjimek. Měli bychom se rozhodnout, jak to udělat, aby to bylo jasné a aby nebyly poskytnuty možnosti obejít právo. Druhé téma, o kterém se již zmínil i pan Speroni, principu se domnívám, že v členských státech máme tři formy soužití. Je to manželství, dále místo manželství zapsané registrované partnerství osob různého pohlaví a nebo registrované partnerství osob stejného pohlaví zde partnerství osob různého pohlaví existuje v jednom státě, toto musíme zohlednit, ale chtěl bych to také omezit pouze na tyto formy eh, životního soužití. My bychom nechtěli zavádět nějaké eh, globální majetkové právo, abychom pokryli i eh, Číňany, Rusy a podobně tím, že jim umožníme tyto majetkové dohody. Měli bychom se soustředit na to, eh, proč jsme zde, eh, tedy soustředit se na eh, náš kulturní okruh Evropy. A tím se vyslovuji proti pozměňovacímu návrhu 16. V principu zapsané partnerství osob různého pohlaví je určitou formou, která není přijatelná pro všechny členské státy. A registrované partnerství osob stejného pohlaví také neexistuje všude, takže i zde by bylo vhodné vyjasnit, že tímto nástrojem nemůžeme vytvářet nová partnerství. Každý členský stát by si měl rozhodnout, který typ partnerství umožní a orientovat se potom dle toho. Děkuji, kolega Masy. An... Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno ve zprávě paní Tajn a vítám eh, její snahu vyjádřenou nejenom ve zprávě, ale celkově její celkovou snahu eh, rozebrat a analyzovat eh, tyto právní předpisy, které možná jako občané neznáme dostatečně přesně. Snažíme se tedy eh, vše shrnout a ukázat rozdíly, které existují eh, v různých jurisdikcích eh, jednotlivých států. Alexandra byla nejenom na Kypru, ale i při jiných konferencích a vždy se zasazovala za tato kritéria. Je tedy velmi důležité, aby abychom umožnili, aby její nadšení přeskočilo také na nás. Co se týče pozměňovacích návrhů, zde bych řekl, že existují dva hlavní základní směry. Zde bychom se měli snažit přispět něčím novým ze strany parlamentu. Na druhé straně bychom však měli zabránit tomu, aby příliš mnoho záležitostí bylo ponecháno soudním rozhodnutím z minulosti. Jde tedy o to, abychom se vztahovali vždy eh, na legislativu. A pokud eh, v se podíváme na jurisdikci eh, z minulosti i tedy potom do budoucna, eh, pak budeme mít eh, skutečně veliký počet eh, různých výkladů různých státech. Dále mám problém s tím, co říkal pan Sperony ohledně partnerství několika osob a také tedy ten případ mormonů v Jutách. No, máme v USA kandidáta na prezidentskou funkci, který patří do této skupiny a on této možnosti eh, zatím nevyužil možnosti si vzít další eh, manželku. Eh, jde tedy o diskuzi o lidských právech. Článek 17, 18, 19 umluvy o lidských právech. jsou dány a v arabských státech byly položeny tyto otázky již v okamžiku přijetí této úmluvy v roce 49. Pokud bychom rozšířili působnost těchto práv, a když to budeme aplikovat na manželství eh, i osob stejného pohlaví, a to je jediný důvod, proč by to mělo být změněno. Ale jinak by neměly být přijímány žádné dodatky vznikla by nepřehledná situace. Dále koncepce kterou jste nám předložila, tedy koncepce ohledně teritoriálních eh, souvislostí. Měli bychom zabránit tomu, aby existoval nějaký důvod pro různou eh, jurisdikci. Právní intervence, která je základem eh, různých výkladů a pan Speroni upozornil na eh, tuto souvislost eh, s právem dítěte. Dali tedy o děti, pak eh, teritoriální příslušnost je na úrovni daného soudce. V legislativě můžeme vyřešit to, že různé výklady by mohly být nebezpečné. Ale vítám snahu zpravodajky v jiných oblastech evropského práva řešit problémy s tímto nadšením. Já se domnívám, že mnozí by na tom mohli získat a legislativa by byla jistě přesnější, kdyby i mnozí další takto postupovali. Děkuji, paní Lichtenberger. Děkuji moc krát a děkuji také zpravodajce za to, že se tak odpovědně zabývá tímto komplikovaným tématem. Já bych ji chtěla podpořit. Otázka dětí v manželstvích nebo partnerstvích by měla být rovněž začleněna. Je to otázka, která také přináší další majetkové aspekty do tohoto problému. Dále bych chtěla říci, že v některých případech existují partneři dvou se dvěma různými příslušnostmi a to také pochází z toho, že dvojité státní příslušnosti eh, jsou eh, otázky řešené různým způsobem v jednotlivých členských státech. My to tady nemůžeme upravit, ale musíme to také zohlednit. To je pravda. Jenom Ohledně příkladu eh, Rakouska chci říci, že Rakousko je velmi eh, přísné. Dokud první eh, státní příslušnost není odložena, není druhá uznávána. Jinak je to v Itálii. Itálie nabídne státní příslušnost také po pozdější eh, době. Já nejsem proti tomu, to není můj problém, ale musíme zohlednit eh, ty souvislosti. Na téma znění. Hovoří se o mezinárodních eh, manželstvích, když je to manželství vnitroevropské. Možná, že bychom měli činit rozdíl mezi eh, těmito eh, vnitroevropskými manželstvími, kde tu možnost úpravy máme jednodušším způsobem, a manželství se eh, mimo evropskými partnery. Tam jsou jiné problémy, které se vyskytují, například ty, které se týkají třeba několika partnerů anebo z velkých zvláštností v manželských smlouvách. Poslední bod. Je velmi důležité to, aby otázka dohody o majetkovém právu byla mnohem více v eh, ve středu naší pozornosti existují velmi různé praxe. Eh, v některých členských státech je normální mít takovouto majetkovou dohodu eh, v rámci manželské smlouvy a některých jiných smlouvách je to pokládáno za projev velké nedůvěry a e, určitě určitý předběžný náznak budoucího rozvodu a podobně. Právě proto ono e, manželství e, osob dvou příslušností e, je problematické a měli bychom zohlednit různé věci. Mnohem více bychom měli tedy upozornit na tento právní nástroj a tady se dostávám k oblíbenému tématu pana Berlinguera, že i u našich právníků v celé Evropě by bylo nutné posílit vzdělání v této oblasti ohledně různých úprav manželského stavu. Děkuji za tento návrh. Já se nedomnívám, že v evropských eh, manželstvích bychom měli zohlednit další eh, neobvyklé typy a chtěla bych eh, také panu Speronimu říci, že existují kultury, kde eh, jedna žena má eh, více manželů, i když tento model se poněkud redukuje. Ale když hovoříme o takovýchto otázkách, pak bychom měli zohlednit samozřejmě i další možnosti, které prostě existují. Teď jsme dospěli k order public. Axel Force, máte slovo. Ano, já se hlásím, eh, protože jsem pochopil kolega, kolegu Hidalga tak, že by schvaloval dokonce partnerství s vícero osobami, nejen mezi dvěma za předpokladu, e, e, že máme registrované partnerství šesti osob se šesti státními e, příslušnostmi a šesti dětmi. Pro takovéto situace model nemáme a také celou řadu dalších možností, dědická práva a tak dále. Vůbec na náš právní řád není připraven a proto to nemůžeme ani připustit, protože by to byl systémový zlom v našem našem kulturním okruhu a e, s našimi právními strukturami, tudíž to nemůžeme vůbec vážně e, vzít v úvahu něco takového realizovat. Pak by to bylo e, zcela zbytečné se tímto tématem zabývat. Děkuji. Paní, pan kolega Masip napřed a paní kolegyně Tajn poté. Já úplně souhlasím. Možná jsme si trochu nerozuměli. Úplně s vámi Souhlasím, no jsem chtěl něco opravit. Já jsem mluvil o roku 1949, ale měl to být rok 48. Děkuji. Herr Kollege Speroni. Děkuji, pane kolego Speroni. Samozřejmě jde o majetkové právo. Já jsem eh, pouze chtěla poukázat na praktické implikace, které vzniknou, když co by stát, který odmítá eh, registrovaná partnerství a jaké to může mít konsekvence, když eh, partneři eh, žijí v takovémto státu. Kromě toho rozsah působnosti je zatím ještě otevřený. To ukázala i konference. To musíme ještě přesněji vymezit a je to také otevřené na straně rady. V těch dvou návrzích nařízení existují různé návrhy návrhy ohledně osobních dopadů nebo účinků manželského svazku a e, tady také jednotlivé členské státy mají velmi rozdílné představy, co do toho e, e, spadá. To také musíme přesněji definovat osobní účinky manželského svazku a je důležité, aby to tam také bylo v případě eh, eh, úpravy majetkových poměrů v manželství. Pokud jde o příslušnost soudu, myslím, že to není problém. Ten, kdo má to štěstí být držitelem vícero státních příslušností, tak může v případě eh, volby se, se rozhodovat. Evropský soudní dvůr řekl, že neexistuje nic ve smyslu faktického státního, faktické státní příslušnosti. Faktická státní příslušnost neexistuje. Kdo má formálně vícero státních příslušností, jsou i osoby se třemi státními příslušnostmi. Já znám osobně mnoho Izraelců, kteří do této skupiny patří, například šest státních příslušností. Takže kdo má více do státních příslušností, ten má i volný přístup ke všem těmto příslušnostem a eh, protože, protože já se domnívám, že tyto státní příslušnosti nelze rozdělit, respektive nelze eh, určit, která příslušnost soudu bude ta správná nebo ta pravá. Pokud je o partnery. Já si myslím, že to musíme eh, řešit přísnějšími nařízeními i v našich členských států máme různé takové eh, případy. Já pocházím z velkého členského státu, eh, kde je řada takovýchto svazků a samozřejmě prostřednictvím mezinárodního soukromého práva se dostaneme k tomu, že je příslušné islámské právo. Měli jsme už takovýto případ. Pakistánec se čtyřmi manželkami eh, žije v Německu, pak se s jednou rozvede a tak dále. To vše existuje a německé soudy se na tom podílejí. Nemusí ti lidé nikam jinam vycestovávat. Eh, v takovýchto případech, když má někdo vícero partnerů nebo manželů, manželek, tak nelze říci, že ten první manžel nebo manželka je účinná a ty další tři nebo čtyři jsou neúčinné. Tak ty případy řešit nelze. Je nutno vždy sáhnout po příslušném právu onoho kulturního okruhu a pak to právo uplatňovat. A e, toto nařízení je rovněž univerzálně použitelné. Může se ve skrze stát, že když toto nařízení e, e, použijeme, tak se do do, dopracujeme k aplikaci nějakého cizího práva. E, to se může stát. Jinak to ani nelze upravit. E, nemůžeme se rozhodnout, že tady budeme upravovat pouze Eh, evropská partnerství a tak dále. Platí tady kolizní právo a to může mít i tento dopad. Pokud jde o registrovaná partnerství, chci poukázat ještě na to, že tady máme partnerství nejenom mezi lidmi stejného pohlaví, ale nejrůznější formy Existují také registrovaná partnerství de facto, které působí menší problém v radě. Jsou to vlastně státy bývalé Jugoslávie, eh, Slovinsko a od ledna i Chorvatsko a i Katalánsko má něco takového. Eh, jsem se dozvěděla na konferenci. Tam eh, tato partnerství nejsou registrována, ale jsou plně uznána státem, proto de facto partnerství. A Slovinsko by se nyní snaží o určitou úpravu a chtěla, Slovinsko by chtělo toto zapracovat také do nařízení. My se snažíme ale pouze um, připustit um, úpravy uh, registrovaného partnerství v nařízení. De facto partnerství už do nařízení vtěsnat nemůžeme. To by bylo příliš komplikované a Slovinsko se pokusí eh, to vyřešit cestou národních právních předpisů. Jasné definice, ano, s tím souhlasím, na to se musíme ještě podívat a můžeme případně přenechat eh, členským státům, aby se rozhodli sami, která partnerství, které druhy partnerství do toho chtějí zahrnout. Dále dohoda nebo úprava majetkových poměrů, jak to řekla paní Lichtenberger, o tom jsme dlouze diskutovali, protože někteří říkají, že eh, dohody, eh, majetkové dohody v manželství nejsou zcela běžné všude. Já jsem řekla, že Eh, v Německu je to zcela běžné. Eh, už když eh, ohlašujete ehm, svatbu nebo tedy ehm, zájem o uzavření sňatku, tak už na matrice dostanete příslušný dotazník ohledně přípravy na manželskou majetkovou dohodu v případě, že jeden z ehm, potenciálních manželů má cizí státní příslušnost ale neplatí to ve všech eh, zemích eh, Evropy. V některých zemích se může stát, že ty manželské smlouvy uzavřené v jiné zemi jsou neplatné, anebo se může stát, že například dva asistenti s různou státní příslušností chtějí žít v Belgii, jdou eh, za belgickým notářem a ten samozřejmě má mm, pouze eh, manželskou dohodu vzorovou podle belgického práva a určitě bude nebude nakloněn eh, eh, tomu, aby pro tyto dva lidi sepsal manželskou dohodu podle práva eh, státu jednoho z partnerů, protože to pro něj bude velmi komplikované. Samozřejmě, když na tom budou trvat, tak to musí učinit, ale pokud nikoli, bude spíš radit, aby se dohodli na Eh, belgickém právu. Ale určitě bychom to měli více propagovat, aby v, ve chvíli, kdy existuje v tom svazku nějaký mezinárodní prvek, aby byla sjednávána příslušná, eh, příslušné manželské smlouvy nebo majetkové smlouvy a podobně. A děkuji panu Masipovi za podporu. Děkuji, paní Tajn. Eh, v principu bychom mohli přejít eh, k hlasování, ale bod eh, pana Berlinguera můžeme probrat velmi rychle, takže začneme projednávat bod 20, pan Berlinguer. Io Já navazuji na to, co řekl pan předseda, budu se snažit mluvit stručně. Oč se jedná? Jedná se o iniciativu zaměřenou na vytvoření statutu Evropské vzájemné společnosti. Je to poměrně sporná věc a chtěl bych připomenout kolegům, že navrhujeme jakýsi prvotní návrh usnesení. Evropský parlament eh, už jednou eh, měl takovouto iniciativu na základě činnosti Evropské komise a tato iniciativa byla zaměřena na vytvoření statutu tedy evropských eh, vzájemných společností. Návrh komise dlouho ležel u parlamentu, parlament několikrát se vyslovil proto aby vznikly evropské vzájemné společnosti a měly svůj statut ale potom eh, kvůli silnému odporu rady Evropská komise se rozhodla, že ten text stáhne. Takže už ho nemáme, tento text. A tímto naším návrhem chceme takto resuscitovat otázku statutu Evropské zemné společnosti zde v Evropském parlamentu. Evropský parlament se vyslovil ještě několikrát poté, co Evropská komise stáhla onen materiál, aby vznikla takováto Evropská vzájemná společnost. Proč? Proč eh, tak rozhodně eh, trváme na tom, že bychom se měli věnovat toto Evropské v eh, vzájemné společnosti. Změnily se totiž podmínky. A jednou eh, z potíží, která tehdy se eh, objevila, byly země východní Evropy, kde neexistovaly vzájemné evropské společnosti. A to proto, že tam došlo k určité změně jejich vnitřního režimu a tehdy tyto státy nebyly proto, aby se postupovalo dál v takovémto dokumentu, protože sami neměli takovéto struktury, eh, kterých, eh, které by do toho byly začleněny. A pak tam byly ještě eh, další, další důvody. Nyní tedy situace se změnila i z politických aspektů. Například budu citovat Itálii nebo mohu citovat také Francii. Nicméně v Itálii to vypadá tak, že veřejná pravomoc ze strany státu, tak jak je vykonávána ve zdravotnictví, zdravotní nebo sociální pomoci, jak si vyprázdnila eh, nebo uprázdnila tu, tu činnost těch vzájemných eh, evropských eh, vzájemných společností. Nyní naopak na základě iniciativy občanů vznikají takové jako vzájemné společnosti, v horizontu, který je mnohem bohatší, než jak vypadal v době, kdy komise stáhla ten svůj původní materiál. A pro sociální hospodářství toto nabralo velkého významu, zejména v době krizi, krize. Formy solidarity mezi občany dávají do pohybu mechanismus solidarity. A ten se stává takovým hnacím motorem sociálního hospodářství, které může pomáhat k růstu hospodářství eh, v členských státech, tedy vedle té běžné ekonomiky. Takže to není alternativa, ale taková jako vedlejší aktivita nebo současná aktivita. Eh, my se vztahujeme k tzv. Eh, company law, tedy k podnikovému právu, Eh, ohledně těch evropských eh, vzájemných společností. A to by nám opět umožnilo takto postupovat před tímto návrhem. Dokonce i ve smlouvě eh, jsme našli prvky kompetence, které by ospravedlňovaly takovouto iniciativu. Byla vypracována studie, výbor EMPL tohoto parlamentu sestavil studii, a navrhoval, abychom se touto otázkou sociální solidarity a sociálního hospodářství v roce 2011 zabývali a znovu tedy přišli s touto iniciativou zaměřenou právě tedy na, na evropskou vzájemnou společnost. Ale teď vidíme, že tedy s, v této měnící se situaci, že sama komise zadala podobnou studii. A z těchto všech důvodů se tedy domníváme, že nadešla správná chvíle, abychom se tomu tématu znovu věnovali a měli bychom to sdělit také Evropské komisi. V čem spočívá potíž? V tom, že pro některé členské státy mají velice rozmanité a rozdílné zkušenosti, což znamená, že není snadné vytvořit evropskou vzájemnou společnost s jedním statutem. Jakou politickou linii zastávám já? V tomto rámci na jedné straně máme potřebu reagovat na ten požadavek lidové vzájemné solidarity. To je síla jak evropské vzájemné společnosti, tak i evropské ekonomiky, protože nejde jen o solidárního ducha, ale také o vytváření podmínek pro další rozvoj. A tedy za těchto skutečností musíme dojít k nějakému řešení k řešení, které bude umožňovat, aby fungovala evropská vzájemná společnost, která bude mít maximálního společného jmenovatele, která bude mít tedy něco společného, což bude uchovávat tu povahu vzájemnosti. Nebude to umožňovat zrušení vzájemnosti, aby to nedošlo úplně tedy k takové té podnikatelské privatizační e, myšlence pojištění. My nechceme se zde dotýkat úlohy jednotlivých států. Některé se mohou obávat, že by došlo k nějaké invazi sociálnosti, ale e, tak to není. Na druhé straně by bylo také chybou neuvědomovat si, že zde máme takovéto bohatství sociální. Je to obrovské bohatství lidské i, i společenské, ekonomické. Nechci už dále e, vás obírat o čas. Prostřednictvím tohoto usnesení bychom tedy chtěli, najít maximálního společného jmenovatele, který by nebyl příliš eh, invazivní a příliš by nezasahoval do podmínek jednotlivých členských státech. Je zapotřebí tedy se zabývat těmito kritérii. Vzájemnost. Ve vzájemnosti nemají být akcionáři nebo ti, kteří mají nějaký podíl. Eh, mají eh, jen poskytovat podporu Jde jen o lidskou podporu. Musí to být demokratická struktura, která bude mít demokratické řízení v daném podniku či společnosti, eh, tak, aby to posilovalo ten blahobyt, jenž zároveň závisí na eh, činnosti státu, ale nesnaží se eh, nahradit činnost státu. Současně však je cílem této evropské vzájemné společnosti, aby nedošlo k další demutualizaci nebo odklonu od vzájemnosti. Takže my se odvoláme na článek 352 smlouvy a máme tu také článek 114. Pokud se nám nepodaří dosáhnout hlavního cíle vzájemné evropské společnosti, tak, aby byla solidně postavena, pokud se nám nepodaří vytvořit statut, já samozřejmě budu usilovat o to, aby parlament eh, se o to snažil. Ale kdyby došlo k nějakým potížím, můžeme se odvolat i na článek 114 a snažit se najít jinou formu spolupráce, přes hraniční spolupráce nebo evropské spolupráce. Důležité je to, že v Evropě už, se, už nemůžeme eh, se zbavovat možnosti mít evropské vzájemné společnosti. Děkuji, paní Regner. Jen stručně, vím, že všichni čekají na hlasování, ale já bych chtěla zdůraznit, eh, že to, co eh, předložil pan Berlinger, eh, je vlastně cizí radě. My bychom měli tedy jít tou cestou, aby tento Eh, zárodek byl podporován přesně tak, jak to eh, popisoval pan Berlinger, tak bychom to měli udělat. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy 20.11. Děkuji zpravodaji a nyní se dostáváme k bodu 21. Eh, to je první hlasování. Jde o zprávu pana Zvěvka a dávám mu nyní slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dnes uzavíráme téměř dvouletou práci práci na velmi zajímavém nařízení Brusel 1. Chci poděkovat za to, že se nám podařilo dosáhnout něčeho neobvyklého, a sice toho, že práci na tomto nařízení jsme nevylili dítě i s vaničkou, ale že jsme dokázali postupovat dle našich cílů, dle toho, co komise a parlament chtěli společně. Takže srdečně děkuji za spolupráci. Nebyla vždycky jednoduchá, bylo zde několik bodů, ve kterých jsme museli dlouho přemýšlet, zabývat se touto věcí, ale dosáhli jsme kompromisu eh, v parlamentu a také s radou. Dnes vám předkládáme eh, k hlasování jednotný text, eh, což je, myslím, nejlepší řešení, eh, kterého jsme dokázali dosáhnout. Děkuji tedy všem kolegyním a kolegům, kteří se mnou spolupracovali Děkuji stínovým zpravodajům, paní Wikström, paní Lichtenberg, paní Regner. Společně to bylo skutečně vynikající spolupracovat. Děkuji sekretariátu výboru. Tato práce nebyla jednoduchá, ale úspěch byl možný pouze díky této dobré kooperaci a prosím o podporu při hlasování. Děkuji ještě krátce, pan Hefner a paní Regner. Budeme ale hned hlasovat, a pan Hefner? Já zde nemám možnost se vyjádřit, jindy mám technickou prozbu. A sice nemám tady hlasovací eh, eh, lístek, musel jsem být eh, v té části budovy, kde se lístky vydávají a nenalezl jsem tu kancelář Dále prosím, aby bod 27 nebyl odhlasován dnes, spíše bychom o tom měli ještě debatovat ve výboru jako takovém. Ano, to si řekneme v souvislosti s bodem 27. Dále máme tak ten hlasovací lístek, no to uvidíme. Nějak to propočítáme, ano? Dobře. A nyní paní Regner. Jen stručně, já bych je chtěl poděkovat panu Svevkovi za vynikající spolupráci na tématu, které nebylo jednoduché. Také s radou jsme konstruktivně spolupracovali a v tomto okamžiku bych chtěla upozornit na to, že kritika metody recast je oprávněná. To je vše, co jsem chtěla říct. Můžeme hlasovat. Dobrá. Paní Wikström. Det verkar som att alla vill säga någonting den här morgonen, för det här är en viktig omröstning. Dnes ráno bych chtěla říct, že to je velice důležité hlasování. To je nesmírně důležité téma. Já bych také ráda chtěla vyslovit souhlas s tím, co už řekl kolega ale ještě bych ráda ze všeho nejdřív bych ráda poděkovala Silo srdce Tadeušovi, který měl neustále na mysli cíl, který máme a e, dokázal tento, tuto tématiku dokončit e, velice záhy. Ukazuje to obrovské množství dovedností a trpělivosti. Ještě jednou mu děkuji. Gut, danke schön. Dobrá, takže děkuji a nyní můžeme hlasovat o zprávě pana Zvěvky. Kompromisní návrh 121, který vlastně nahradí celý text. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, kdo je proti, kdo se zdržel. Jednohlasně odhlasováno. Poslední závěrečné hlasování, zpráva eh, jako celek, elektronické hlasování a pan Hefner se tedy ještě přihlásí, abychom ho mohli připočítat. Hlasujme, prosím. Devatenáct plus jeden, takže dvacet pro. Nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Eh, je to rozhodnuto a blahopřeji Zpravodaj legislativní usnesení ještě jednou hlasujeme elektronicky. Výsledek je stejný, takže rozhodnuto jako v předcházejícím případě. Dobře, nyní zpráva paní Lichtenberga. Prosím, máte slovo. Ještě než začneme hlasovat, bych chtěla srdečně poděkovat eh, s tínovým zpravodajům, se kterými jsme konstruktivně eh, spolupracovali ohledně těchto otázek. Mnohé kompromisy byly vypracovány díky eh, spolupráci s panem Zvěvkou, paní Geringer a dalšími. Ta spolupráce byla skutečně skvělá a chci vám poděkovat za pomoc. Děkuji. Nikdo další se nehlásí, můžeme hlasovat rovnou. Pozměňovací návrh 1, prosím, hlasujte. Kdo je pro, proti, eh, přijato. Pety 1, pro, proti, rozhodnuto, schváleno. Dále pety 23, první věta, kdo je pro, proti, schváleno. Apko 11 pro, proti, schváleno, AVKO 13 pro, proti, schváleno, AVKO 14 pro, proti, to byla většina, takže zamítnuto, AVKO 15 pro, proti, přijato, AVKO 4 pro, proti, zamítnuto, AVKO 5 pro, proti, přijato, kompromis 1, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňující návrh 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pety 14. Pro? Proti? Přijato. Kompromis 2. Pro? Proti? Přijato. Pety 20. Pro? Proti? Přijato. Pety 24. Pro? Proti? Přijato. Pety 25 pro, proti, zamítnuto. Avko 6, kdo je pro, proti, přijato. a vko 7 pro, proti, přijato. Pety 2 pro, proti, přijato. Pet 3 pro, proti, přijato. Pety 4 pro, proti, přijato. Pety 5 pro, proti, zamítnuto. Pety 6 pro, proti, to byla většina, takže zamítnuto. Pety 7 pro, proti, zamítnuto. Pety 8 pro, proti, přijato. Pety 9 pro, proti, přijato. Pety 10 pro, proti, přijato. Pety 11 pro, proti, přijato pety 12 pro, proti, přijato pety 18 pro, proti, to byla většina, takže zamítnuto, pety 19 pro, proti, přijato, avko 10 pro, proti, přijato, 5 zvěvka pro, proti, přijato, avko 1 pro? Proti? Přijato. A v kodvě? Pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Přijato. Pety 22. Pro? Proti? To byla většina, takže zamítnuto. 7. Pro? Proti? Přijato. Zpráva jako celek. Elektronicky hlasujeme. Už kartu má, takže skvělé. 21 hlasů, celkem 20 pro, jeden se zdržel, nikdo není proti. Takže přijato a blahopřeji zpravodajce. Nyní zpráva paní Galo. Spravodajka zde, myslím, není, ale můžeme to udělat i bez ní. Takže se podíváme na kult A pro, proti, přijato kult B pro, proti, přijato kult C pro, proti, přijato kult D pro, proti, přijato kult E pro, proti, to byla většina, takže zamítnuto. Kult F pro, proti, přijato. Pozměňující návrh 1, Galolene pro, proti, přijato. 2, pro, proti, přijato. 5, Castex pro, proti, přijato. 6, Galolene pro, proti, přijato. Kult 2, pro, proti, Přijato. 7 pro, proti, přijato. 8 se pro, proti, zamítnuto. Kult 1 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijato. 13 pro, proti, přijato. 14 kastex pro, proti, přijato. Kult 3 pro, proti, přijato. 15 pro, proti, přijato. Kompromis 2 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. Kompromis 3 pro, proti, Přijato. Závěrečné hlasování. Elektronicky všichni mají lístek. Zahajuji hlasování. jeden nám, schází. Jeden chybí, jeden hlas chybí, ale končím hlasování. 20 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti. Paní Lichtenberger, zapomněla jste? hlasovat. Napřed to bylo zelené a proto jsem si myslela, že už nemusím, ale já jsem pro. Dobře, tak 21 hlasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti. Dobře. A nyní máme zprávu Galo číslo dvě. Tady hlasujeme o návrhu 1 pro, proti, schváleno pro 2 pro, proti 3 pro, proti, rovněž schváleno 4 pro, proti, schváleno. Kompromis číslo 1 pro, proti, schváleno 17 pro, proti, schváleno. 7 pro, proti, schváleno. 8 pro, proti, schváleno. 18 pro, proti, schváleno. 9 pro, proti, rovněž schváleno. 10 pro, proti, schváleno. 11 pro, proti, schváleno. 19 pro, proti, většinově schváleno, 12 pro, proti, schváleno, 20 pro, proti, schváleno, 21 pro, proti, zamítnuto. Kompromis číslo 2 pro, proti, schváleno, 23 pro, ano, přistoupíme Omlouvám se ke kompromisu 3. Pro, proti, schváleno. Dále. Pane předsedo, pane předsedo, pozměvací návrhy 25 a 26 mohou být staženy. V pořádku 25, 26 staženo, 27 pro, proti, schváleno. 15 pro, proti, schváleno. 28 pro, proti, schváleno. Stanovisko jako celek, elektronické hlasování zahajuji nyní. Dva odevzdaných hlasů, 20 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel, takže schváleno většinově. A nyní můžeme přistoupit ke zprávě pana Garganiho, k prvé zprávě pana Garganiho, bod pořadu 25. Prosím, pane kolego Gargani. Pane předsedo, také chci zdůraznit, jak důležité ta je tato směrnice o veřejných zakázkách a o způsobech jejich zadávání. E, myslím, že je to velice důležité téma v naší práci. Slouží k tomu, abychom zaručili lepší transparentnost, aby vnitřní trh byl otevřen inovacím a aby zde bylo transparentní prostředí. To je potřebné více než kdykoliv dříve. Trvalo nám hm, měsíce, než jsme tuto práci eh, dokončili a podařilo se nám dojít eh, k vyváženému výsledku eh, s rozvážně sestavenými kompromisy je to tedy dobře odvedená práce z našeho výboru. Zejména chci poděkovat stínovým zpravodajům Taylorovi, Lichtenbergerové, eh, Koferatimu, eh, Mase a Speronimu. Ještě je zapotřebí, abychom dále uvažovali o článku 71. U něj já předkládám ústní pozměňovací návrh. U ostatních myslím, že každý jednotlivý kolega vidí, že se nám podařilo dosáhnout vyváženého znění. Takže já mám jen takové poslední doporučení pro kolegy, takovou poslední myšlenku. My poskytujeme stanovisko jako právní výbor a já chci zdůraznit, že většina pozměňovacích návrhů by tedy mělo mít neutrální právní eh, charakter. Mělo by to znamenat eh, eh, tedy právní přispění k tématu, jimž se zabývá příslušný výbor. Měli bychom tedy v našich pozměňovacích návrzích zohledňovat především to, co spadá do naší kompetence, s naší specialitou. Dobře, srdečně děkuji, pane kolego Gargány. Začínáme hlasováním. 29 pro, proti, schváleno. 30 pro, proti, schváleno. 31 pro, pro, proti. To nebylo jednoznačné. Ještě jednou prosím zvednout ruce 31 pro, proti. První byla většina, takže schváleno 32 pro, proti, schváleno 33 pro, proti, schváleno 34 pro, proti, zamítnuto. 35 pro, proti, zamítnuto. 36 pro, proti, zamítnuto. 37 a 38 pro, proti, zamítnuto. 39 pro, proti, zamítnuto. 40 pro, proti, zamítnuto 41 pro, proti, zamítnuto 42 pro, proti, zamítnuto 43 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 pro, pro, proti, První byla většina, ale můžeme to prověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. pro, 6 proti, 2 se zdrželi. 40 pro, proti, elektronické ověření, jinak je to nepřehledné. 14 ku 8 pro. Pozněvací návrh 5, zpravodaje pro, proti, schváleno. 45 pro, proti, schváleno. 46 pro, proti, schváleno. 47 pro, proti, zamítnuto. 48 pro, proti, zamítnuto. 49 pro, proti, to musíme prověřit, 49. Zahajuji hlasování. Dvanáct pro, 10 proti, nikdo se nezdržel, schváleno. 50 bylo staženo, 51 také, 52 pro, proti. To byla asi opět většina 12 ku 10. Schváleno. 53 pro. Schváleno. Ale můžeme to prověřit. 52 ještě jednou ověříme elektronicky. Jedenáct pro, deset proti, jeden se zdržel, takže schváleno. 53 koferaty pro, proti, většina byla proti. Kompromis 5 pro, proti, schváleno. 54 koferaty pro, proti, schváleno. 55 pro, proti, zamítnuto. 57 pro, proti, zamítnuto. 58 pro, 57 můžeme ještě prověřit, ale myslím, že to bylo jednoznačné. 10 pro, 12 proti. Pan kolega Galgani měl pravdu, zamítnuto. Ne, já jsem měl pravdu, zamítnuto. To se stane. 58 pro, proti, zamítnuto. 59 pro, proti, zamítnuto. 60 pro, proti, zamítnuto. 7 pro, proti, schváleno 8 pro, proti, schváleno 61 pro, proti, schváleno 62 pro, proti, schváleno 63 pro, proti, zamítnuto 66, 64 pro, proti, Zamítnuto. 65 pro. Proti. Zamítnuto. 66 pro. Proti. Schváleno. 67 pro. Proti. Schváleno. 68 pro. Proti. Zamítnuto. 69 pro. Proti. Schváleno. 70 pro. Proti zamítnuto. 71 pro, proti, zamítnuto. 72 pro, proti, zamítnuto. 73 pro, proti, zamítnuto. 74 pro, proti, eh, řekl bych schváleno, ale prověříme to. 74. 11 pro, 11 proti. V tomto případě je to výjimečně jasné, že je to zamítnuto. Bez diskuse. 75. To bylo jednoduché. Tady neplatí opak. Tady platí, že se neschválilo nic. 75 pro, proti, zamítnuto. 76 pro, proti, eh, elektronické ověření, nebylo to jednoznačné. 11 pro, 10 proti, 1 se zdržel, schváleno. 77 koferaty pro, proti. Myslím, že zamítnu to jednoznačně. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. 79 pro, proti, zamítnuto. 80 pro, proti, zamítnuto. 9 pro, proti, schváleno. 81 pro, proti, schváleno. Dále kompromis 7. Tady máme dílčí hlasování. První část pro, proti, schváleno. Druhá část pro, proti, schváleno taktéž. Dále se dostáváme k návrhu 85 pro, proti, schváleno. 104 pro, ne, promiňte, kompromis 8 pro, proti, schváleno. A nyní 104 pro, proti, zamítnuto. 105 pro, proti, zamítnuto. Dále máme 106 s ústním pozměňovacím návrhem to by měl přednést pan kolega Gargány, anebo to již známe, je to přiloženo k hlasovacímu seznamu. Plno, 71, pane předsedu. To je právě ten pozměňovací návrh, o kterém jsem chtěl hovořit. Pozměňovací návrh, ten ústní pozměňovací návrh, který navrhují zní následovně. Budu ho číst velmi pomalu, aby, ho, aby mu všichni rozuměli. Členské státy omezují ohledně vztahu eh, mezi dodavatelem a subdodavatelem, tedy zodpovědnosti těch a spoluzodpovědnosti těch, o které se jedná. A tam jsme našli tedy finální dohodu. Takže členské státy omezují pro eh, nabídku, která poskytuje eh, kterou poskytuje dodavatel, možnost jen tří vertikálních subdodavatelů. Na tom jsme se shodli. Toto ustanovení neomezuje aplikaci ustanovení vnitrostátního práva, pokud je přísnější v této oblasti, protože to jsou vnitrostátní eh, právní úpravy, které dávají možnost jednoho nebo dvou subdodavatelů. Další odstavec zní. Tato směrnice neomezuje národní nebo vnitrostátní ustanovení, které upravují zodpovědnost dodavatelů a sub E, dodavatelů. Já si myslím, že tento pozměňovací návrh může být chápán jako kompromisní, protože mezi těmi, kdo se domnívají jako já, že zapotřebí mít zodpovědnost e, dodavatelů i subdodavatelů, nemůžeme e, to nějak definitivním způsobem vyřešit, protože ta smlouva dodavatele se subdodavatelem to je eh, soukromně právní eh, smlouva, která je upravována vnitrostátním zákonodárstvím jednotlivých členských států. Jedná se tedy o soukromé právo. Jedná se o dohodu mezi dvěma, řekněme, objekty nebo s dvěma, eh, dvěma osobami. A těm může stát něco uložit. Takže my proto chceme říci, že tu spoluzodpovědnost jako takovou, pokud už je stanovena, tato směrnice nebude omezovat. To chci zdůraznit. Kdybychom nastavili věc tak, že to bude spoluzodpovědnost eh, obecnou spoluzodpovědnost dodavatele a subdodavatele, tak bychom jen navýšili počet sporů. Takže bych vás chtěl požádat, abyste vzali v úvahu tento ústní pozměňovací návrh, který si myslím, že je vyvážený. Děkuji. Jsou eh, námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu paní Taylor? Skupina ALDE namítá proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Dobře, takže máme jednu námitku, jeden rozpor a hm, ještě se hlásí paní Lichtenberg. Já se připojuji k tomuto rozporu stačí jeden, takže eh, to znamená, že nemůžeme o tom hlasovat. Eh, hlasujeme o návrhu Koferatyho v původním znění. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A nyní přistupujeme k pozměňovacímu návrhu 107. Taylor, pro? Proti? To nebylo jednoznačné, takže prověřujeme 107 ještě jednou aklamací. Pro? Ne, opravuje se předseda elektronické hlasování pak to cvičení nemusíme opakovat. Elektronické ověření návrhu 107 Taylor. Chybí jeden. Dobře, končíme. 21 pro, nikdo se nezdržel a nikdo není proto, proti. To je super perspektivy byla aklamace také vždycky tak jednoznačná. 108 koferaty pro, proti, zamítnuto. Dále 109 koferaty pro. Pane Berlingveri, máte slovo. Kolega Koferaty. Kolega Koferaty je stěnovým zpravodajem za PSD. E. Teď hlasuje ve výboru IMKO kvůli jiné zprávě. Proto zde teď nemůže být. Ale žádal mě, abych zde uvedl, že nejen, že stojí za tímto hlasováním o pozněvacím návrhu, doporučuje navíc, abychom hlasovali pro. Tak to bereme takto na vědomí, nevím, co si o tom myslí kolegové, ale to si rozhodnou sami. Eh, musíme o tom nechat hlasovat. 109 eh, hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Proti byla většina, takže eh, prozba asi nezapůsobila. Prozba pana Koferatyho nezapůsobila. 110 pro, proti, zamítnuto 12. Spravodaj pro, proti, Schváleno. 111 z Perony pro. Proti. Zamítnuto. 112 ode mě pro. Proti. Schváleno. Dále. 113 také ode mě pro. Proti. Také schváleno. 114 pro. Proti. Rovněž schváleno. 115 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 9 pro. Proti. Schváleno. Dále 117 pro. Proti. Řekl bych pro, ale prověříme to ještě jednou. 117. Elektronické hlasování. Dvanáct pro, deset proti, schváleno. 118 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, schváleno. 13 pro, proti, schváleno. 14 pro, proti, schváleno. 121 pro, proti, prověříme 121. Ještě jeden nám stále chybí. Teď jsou kompletní všichni. 12 pro, 10 proti. Stejná většina jako předtím. Schváleno 122 pro, proti. Schváleno. 123 pro, proti. Řekl bych eh, rovněž většina 12 ku 10 schváleno. 15 pro, proti to také není jednoznačné. Zdá se, že většina je proti, takže to prověříme 15. Jedenáctku, jedenácti, zamítnuto. 124 pro, proti. To také není jednoznačné. 124 ještě jednou hlasujeme. 12 ku 10, 12 pro, 10 proti, schváleno. Nyní následuje 125 pro, proti, proti, za, většinově zamítnuto. 126 pro, proti, schváleno. 127 pro, odpadá, odpadá, takže je to vyřízeno. 16 pro, proti. Myslím, že rovněž 12 k 10, ale prověříme 16 elektronické hlasování. 12 pro, 10 proti, schváleno 17 pro, proti, většina zamítnuto, 18 pro, proti, většina proti, zamítnuto, 1 pro, proti, schváleno. 19 pro, proti, ano, to je zamítnuto a odpadá, takže 20 pro, proti, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, schváleno. 3 pro, proti, schváleno. 24 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, schváleno. Kompromis 2, 3 pro, proti, schváleno. Dále 27 pro, proti, zamítnuto a 28 pro, proti, schváleno. Zpráva jako celek, elektronické hlasování. Pane kolego Berlingvere, prosím. Sì, devo, ah. chiedo scusa, devo aggiungere che... Eh, Já se omlouvám, chtěl bych dodat, že směr PSD hodně závisel na schválení konkrétně pozměňovacího návrhu, který byl velice důležitý o těch poddodavatelích subdodavatelích. Ale když tento pozměňovací návrh nebyl e, schválen, tedy tento text není začleněn do celkového znění, tak to také poznamenalo vůli e, PSD hlasovat proti tomuto celému opatření. Dobrá, to bereme na vědomí a budeme hlasovat tedy o stanovisku jako celku elektronicky, prosím. Třináct pro, devět proti, nikdo se nezdržel, takže schváleno a blahopřeji panu Garganimu. A nyní prosíme kolegu protože pan eh, Foss musí odejít, eh, tak eh, požádal o to, abychom právní záležitosti dali hm, hned nyní na pořad jednání, ale někdo má námitku, takže pokračujeme. Druhá zpráva pana Gargányho a hlasujeme o pozměňovacím návrhu 26. Kdo je pro? Proti? Přijato 2 pro, proti, přijato 3 pro, proti, přijato 27 pro, proti, zamítnuto 28 pro, proti, zamítnuto kompromis 5 pro, proti, přijato 5 pro, proti, přijato. 29 pro, proti, zamítnuto. 30 pro, proti, zamítnuto. 31 pro, proti, přijato. 34 pro, proti, zamítnuto. 35 pro, proti, zamítnuto. 36 pro, proti, Přijato 37 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, přijato. 6 pro, proti, zamítnuto. 39 pro, kolega Gargány, prosím, 39. Co? OK. Michael. Knopf drücken. Okay. Chtěl jsem se zeptat, zda můžeme hlasovat o šestém pozměňovacím návrhu. Ano. Dobře, uděláme to. Takže šestku odhlasujeme elektronicky. Jeden schází. Takže uzavírám hlasování. 10 pro, 11 proti, takže zamítnuto. Dále 39 koferáty pro, proti, zamítnuto. 40 pro, proti, zamítnuto. 41 pro, proti, Zamítnuto. 7 pro. Proti. Přijato. 42 pro. Proti. Přijato. 8 pro. Proti. Přijato. 9 pro. Proti. Přijato. 43 pro. Proti. Zamítnuto. 44 pro. Proti. Zamítnuto 45. Pro, proti, zamítnuto 46. Pro, proti. Já bych řekl, že je to přijato, ale radši to ověříme. 46. 22 pro, nikdo nebyl proti, takže je to jednoznačné. 10 pro, proti, přijato. 47 pro, proti, přijato. 48 pro, proti, přijato. 49 pro, proti, přijato. Kompromis 7, první část, kdo je pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti. Byla to většina pro, takže přijato. 66 pro, proti, přijato. 70, kompromis 8 pro, proti, schváleno. 75 pro, proti, Zamítnuto. 76 pro. Proti. Zamítnuto. A nyní 77 a je zde ústní pozměňovací návrh kolego Gargány. Das gleiche. To je stejné. Wir können es da sparen. Frau Taylor widerspricht, widerspricht also ano, paní Taylor je proti, takže 77. Hlasujeme o originálním snění. Kdo je pro, proti? Zamítnuto. 78 pro, proti, přijato. 79 pro, proti, zamítnuto. 81 pro, 80. Aha, ano, e, dobře. 80 pro, proti, zamítnuto. 81 pro, proti, zamítnuto. 12 pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijato. 83 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, přijato. 85 pro, proti, zamítnuto. 86 pro, proti, přijato. 87 pro, proti, zamítnuto. 13 pro, proti, přijato. 14 pro, proti, přijato. 15 pro, proti, přijato. 88, to je vyřízené. Takže 89 pro, proti, zamítnuto 90 pro, proti, ještě jednou 92 pro, proti, přijato 16 pro, proti, zamítnuto kompromis 1 pro, proti, přijato 17 pro, proti, Zamítnuto. Jedna ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 2. Pro? Proti? Přijato. A nyní 21. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Přijato. 24 pro? Proti? Zamítnuto. 25 pro? Proti? Přijato. Závěrečné hlasování pan kolega Berlinger a své prohlášení. To je stejné prohlášení jako předtím. Ano, bereme to na vědomí, takže elektronicky budeme hlasovat o celém stanovisku. Třináct pro, devět proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřeji kolegu Garganimu. A nyní poslední otázka, dopisy ohledně petičního výboru. Hlásil se pan Hefner. Ano, pane předsedo, děkuji vám. Já jménem své politické skupiny žádám o to, abychom hlasovali eh, později o tomto dopise, abychom měli příležitost se seznámit eh, s obsahem a prodiskutovat eh, tuto záležitost. Pokud chcete, mohu to argumentovat ještě více. Paní Regner, tato zpráva byla dostatečně prodiskutována ve výboru a já bych navrhla, abychom o tom hlasovali eh, nyní a zde. Tady už Žvěvka. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s paní Regner. Tiž není nic dalšího, o čem bychom museli diskutovat. Hovořili jsme o tom dostatečně obšírně a všichni nyní již ví, jak se rozhodnout. Pan Hefner? Prosím o slovo ještě jednou. Já jsem se domníval, že eh, zde však je nedorozumění a možná, že si to rychle vysvětlíme. Toto stanovisko se nevztahuje na ony čtyři obsahy z petice. To stanovisko se týká a to výslovně zcela jiných záležitostí. Jde o tři předcházející petice a e, tam e, toto bylo prodiskutováno a dále je zde také rozhodnutí Evropského soudního dvora. Ale tyto záležitosti nebyly e, v vztahu k této záležitosti. Já se domnívám, že toto stanovisko by mělo být propracováno, aby to bylo zcela jasnější na tyto adresáty. Musíme tedy rozlišit eh, ty obecné komory eh, obchodní a průmyslové v Německu a v Rakousku zde tedy obecně platí povinné členství. E, ale řemeslné komory a komory svobodných povolání mají mnohé úkoly a rozhodnutí e, Evropského soudního dvora se týká také komory veterinářů, e, protože zde se rozhoduje dle mnohých stanovisek a tam tato komora veterinářů má ještě další další výslovně stanovené úkoly a já se domnívám, že toto stanovisko je eh, zcela jiné. Já se obsahově k tomu nemohu vyjádřit, diskutovali jsme o tom v politických skupinách i ve výboru dostatečně. Váš názor je eh, technický názor ohledně jednacího řádu. Eh, v petičním výboru se bude pokračovat v diskuzi o této záležitosti. My předkládáme pouze o stanovisku. Rakousku. Kdo eh, souhlasí s návrhem pana Hefnera, že bychom měli odložit tuto záležitost, jsou tři pro a kdo je proti odložení hlasování, zdá se eh, to být zbytek výboru, takže váš názor je zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu dopisu. Je to bod 27, tak jak jej máme pořadu jednání. Elektronicky hlasujme, kdo je pro a kdo je proti. Nechť se vyjádří elektronicky, prosím. Neunzehn, achtzehn. Ja, dann können wir jetzt auch schließen. 18 reicht auch. Můžeme to ukončit. 16 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, takže tento bod je rozhodnut. Bod 28, i toto je případ z petičního výboru. Bylo to předloženo. Má někdo námitku proti tomuto případu? Můžeme hlasovat eh, bez elektroniky. Kdo je pro, proti? proti nikdo, takže je to schváleno. A dostáváme se k bodu 34. I toto je případ petičního výboru. Kdo je pro, nechtě zvedne ruku proti, drželi se. I toto je schváleno. A nyní právní základ. Máme zde Evropský fond pro přizpůsobení se eh, globalizace. Paní Lichtenberg, to je odsunuto 34. To je otázka ochrany proti radioaktivním látkám. Děkuji vám. Takovýto srovnatelný případ se v poslední době již jednou vyskytl. Šlo o to, že mezní hodnoty ve vztahu k pitné vodě, které vyplývají z radionukleidů, tedy přídatných látek, které vznikají v radioaktivních procesech, Eh, se vyskytly. A když se objeví v pitné vodě, tak eh, dosud nespadají do směrnice o pitné vodě, ale pod pravidla Euratomu. Ale my nyní máme již k dispozici i názor eh, právní služby a sekretariátu. Právní služba se domnívá, a prosila bych ji, aby se k tomu také vyjádřila, právní služba se domnívá, že se tady otevírá možnost do té otázky radionukleidů, respektive tu otázku radionukleidů zahrnout do směrnice 98 38 EC. A z toho ale ale máme zde následující problém. Jeden, jednak problém právní eh, konzistence, respektive právního souladu, eh, to znamená, abychom měli vše, co se týká pitné vody eh, v jednom rámci pod jednou střechou. Ale Objevuje se zde přitěžující okolnost. Jestliže vše to, co se týká eh, nukleární techniky, ponechám v Euratomu a vše ostatní, co se týká například chemických látek, zahrnu do pitné vody, to znamená do pravidel a úprav přístupných Evropskému parlamentu například, pak kumulativní efekty, které eh, se mohou v takovýchto věcech objevovat, eh, totiž eh, kdy dochází k součinnosti chemických a radioaktivních substancí, což je medicínsky skutečně přítomné, to pak nemohu dostatečně zohlednit. A proto můj názor je, celou tu problematiku pitné vody zahrnout do evropské legislativy a tudíž parlamentu přístupné legislativy a neřešit dílčí partie téhož eh, euroatomem. Nicméně, ráda bych se obrátila na právní službu, aby k tomu zaujala stanovisko, eh, poněvadž eh, zvykem bylo, že Euratom je velký balík týkající se jaderné energie a hotovo ale já se domnívám, že z věcných důvodů a také z důvodu přehlednosti práva bychom se měli vydat druhou cestou. A a právní základ převzít do kompetence Evropského parlamentu. Dobře, paní Lichtenberger říká předseda, navrhuje změnu právního základu. Nyní se hlásí pan Foss a pak paní Wikström a poté se ještě zeptáme právní služby. Pane kolego Fossi, děkuji. Já se vyslovuji pro zachování stávajícího právního základu ale přesto přeze všechno bych eh, chtěl požádat, zdali bychom celou tuto záležitost nemohli odsunout, protože se to objevilo eh, na pořadu jednání eh, velmi narychlo a v rámci naší skupiny jsme se k tomu ještě zevrubně nevyjádřili. Ten předchozí případ, o němž hovořila paní Lichtenberger, se vztahoval k něčemu jinému. To bylo pojato mnohem šířej a tady bychom mohli skutečně ten článek 192 do toho zapojit, ale dnešní případ se týká smlouvy o Euratomu a proto ze systematických důvodů bych řekl, že smlouva Euratomu je speciálnější povahy a měla by nalézt uplatnění. Samozřejmě, že to může být i politické rozhodnutí o tom, zda upřednostníme konzultaci nebo spolurozhodování. Ale Eh, čistě právně viděno se jedná o speciální případ smlouvy Euratomu. Jinými slovy, pokud bychom to eh, rozšířili na 192, eh, pak tedy přešli strukturálně z Euratomu na pravidlo nebo předpis EU, pak se táží, zdali ještě vůbec existuje působnost pro Euratomu kdybychom uplatnili eh, pravidlo článku 192. Z hlediska právní eh, právní struktury můžeme na smlouvu Euratom eh, bod 31-32 zcela zapomenout. Ale to, myslím, není tady na místě. A proto bychom to měli ještě vyjasnit a odročit do doby, než přesvědčím paní Lichtenbergerovou o této mé pozici předseda. Já bych eh, se chtěl dotázat, zdali paní Lichtenberger souhlasí s odročením. Sekretariát eh, řekl, že skutečně věc nespěchá a tudíž bych v diskusi nepokračoval. Budeme pokračovat, až když eh, budeme dále. Souhlasíte, paní Lichtenberger? Ano, souhlasím. Já se domnívám, že tady směšujeme, respektive, že tady dochází ke střetu právních argumentů a medicínských argumentů a určitě dospějeme k řešení Souhlasíte tedy všichni, abychom tu debatu odročili? Ale ještě se hlásí paní Wikström. Eh, jeví se eh, rozumným, abychom Ehm, změnili právní základ, ale e, faktem je, že jde o složitou záležitost, nemůžeme se tak rychle rozhodnout. Ehm, více času e, bude užitečné, abychom si vyjasnili stanoviska, to by pomohlo určitě. Dobře, tak jednomyslně odročeno. Souhlasíte? Dobře, a právní služba případně později e, může být ještě přizvána. A nebo přejete si, aby se vyjádřila právní služba hned teď? Ano, Chcete vyslechnout právní službu? Ano, prosím, tak velmi stručně, ale pak ukončíme debatu o bodu. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, bude to velice stručné. Jenom jsem chtěl vysvětlit, co se vlastně děje s tímto návrhem. To, co teď navrhuje komise, znamená, že by část té Stávající směrnice z roku 1998 o pitné vodě byla tedy extrahována. Tato opatření, která se týkají kontaminace vody, pitné vody, radioaktivními látkami by byla tedy extrahována. A tato samá opatření by byla zavedena na základě jiného eh, právního základu ohledně Euratomu. Ta směrnice z roku 1998 o pitné vodě byla přijata na základě ochrany životního prostředí a nyní komise se rozhodla, a to kvůli konzistentnosti, jak uvádí, e, že chtějí předložit ty takzvané radio, e, e, opatření týkající se radioaktivity a kontaminace pitné vody podle článků smlouvy o Euratomu. Takže to není striktně řečeno mm, nezbytné, protože ten režim, který v současné době existuje, funguje, je je prováděn eh, ve stávající směrnici o pitné vodě. Komise sama ve svém návrhu uvádí, že ten stávající návrh neodvolává, neruší eh, stávající směrnici či eh, ustanovení o pitné vodě související s radioaktivní kontaminací. To by mohlo ale způsobit problém s právní jistotou, protože by zde byly různé dva typy textu zabývající se stejnou věcí. A proto a strictu sensu není nezbytné přijmout toto vynětí opatření z daného kontextu a přednesení jako samostatného návrhu podle smlouvy Euratom. Ten modus operandi komise není příliš konzistentní a může být dokonce nebezpečný pro právní jistotu. Ale velice obezřetně bychom se měli zamyslet nad tím, že když se vezmou tato opatření eh, samostatně, na první pohled to lze zařadit pod Euratom, protože se skutečně týká radioaktivní kontaminace vody, podle, podle tedy smlouvy Euratom. Ale také to je případ, jak bych rád řekl, který argumentuje ve prospěch právního základu postaveného na ochraně životního prostředí, protože tato opatření jsou tedy výjímána ze směrnice o pitné vodě a ten režim, jak je nastaven v daném návrhu, se hodně zmiňuje právě o směrnici o pitné vodě a o jiných směrnicích, eh, které vychází ze smlouvy o Evropském společenství. Takže formálně vzato Euratom jako právní základ je eh, schůdný, protože se jedná o radioaktivní kontaminaci pitné vody. Ale stále ještě je tu silný důvod pro to, abychom se rozhodli jinak a abychom chtěli právní základ zaměřený na ochranu životního prostředí, chtělo by to silnější právní eh, postavení, silnější vybudování právního argumentu. Děkuji. Tak, Děkuji, je to ale odloženo. Paní Lichtenberger předloží na vrch ještě příště a jistě postoupíme společně s ostatními politickými skupinami. Můžeme nyní se věnovat společné rozpravě na téma patent. Pan Rabkaj má slovo. Pane předsedo, já bych poprosil, abyste hned dal slovo právní službě a to proto, že jsme před létem řekli, že právní služba by měla ještě jednou upřesnit své úvahy na toto téma a předložit své stanovisko a pak to teprve budeme komentovat. Takže ještě jednou má slovo právní služba. Děkuji, pane předsedo. My v tomto okamžiku můžeme říci pouze tolik, že situace se nezměnila oproti létu nebo době před létem. Chtěl bych tedy upozornit pouze na naše stanovisko, které jsme tenkrát již vyjádřili při eh, předkládání našeho posudku ve výboru. Z našeho hlediska tedy na základě škrtnutí článku 6 až 8 z navrženého textu nařízení by se z tohoto nařízení ztratila podstatná část, a sice hmotně právní úprava jednotné ochrany patentu v Evropské unii. Jsme toho názoru i nadále, že tento aspekt legislativec EU chce eh, vyřešit a upravit v rámci eh, tohoto textu. Eh, vidíme zde také to nebezpečí, že tato nařízení již nebude v souladu s primárním právem ani právním základem článku 118, který navrhuje komise s smlouvy o fungování EU. Tím bychom eh, akceptovali riziko, že toto nařízení by mohlo být prohlášeno za neplatné Evropským soudním dvorem. Děkuji. Děkuji, kolega Rabkaj. Ano, děkuji. Děkuji také právní službě, která, jak jsem pochopil, požádala o to, abychom to neudělali při prvním zasedání po eh, letních prázdninách, ale až později, aby bylo možné ještě jednou prodiskutovat v rámci právní služby jednotlivé aspekty. Právní služba eh, pak eh, tedy, myslím, provedla velmi dobrou a seriózní práci. Musíme tedy zůstat u tohoto výsledku. Máme velmi seriózní právní službu a to neplatí jako konstatace o o všech eh, právních službách. Již před rokem jsme diskutovali o této otázce a ptali jsme se právních služeb na tuto otázku. Komise eh, dala stejnou informaci jako naše právní služba. Pak tam byla také ještě třetí právní služba, která nebyla ani proti a naopak vím, že kývali hlavou a teď najednou zaujímají jiné stanovisko. Tenkrát říkali, a a a teď říkají nikoliv A. Je to tedy bod, eh, o kterém musíme ještě dále diskutovat. Konstatuji tedy, že Evropská rada Rada eh, při svém rozhodnutí v červnu překročila své kompetence tím, že zahájila či zasáhla do legislativního procesu a své kompetence tím překročila. To bylo za prvé. Za druhé, její rozhodnutí je v rozporu s evropským právem. E, to je jednoznačné. A prosím, aby tyto dva body byly zapsány. Pane předsedo, víte, že jsem velmi pragmatický člověk a víme také, že s radou e, není možné nalézt věcné řešení a ponechat tedy e, články 6 až 8 v textu, to vím. A proto se musíme podívat jak vyřešíme tento problém, protože v radě částečně eh, to již není obsahově věcná eh, záležitost. Vím eh, ze strany některých delegací v radě, že jsou v obtížné situaci, ale oni říkají, ano, naši šéfové tak rozhodli a my to prostě musíme takhle dodržet. Ale našimi šéfy oni nejsou. Oni jsou šéfy států, tedy pro radu, ale nikoli pro parlament. To musím říct celá jasně. Takže jak to vyřešíme? Právě proto jsem eh, kyperskému předsednictví doporučil, aby se dohodli s eh, předsedou výboru, který je také částečně zpravodajem, a aby se také setkali s dalším zpravodajem Baldazarem. Napsal jsem jim tedy dopis. V, a chtěl bych říci ještě jednou, že kyperské předsednictví se velmi snaží v této zážitosti. Oni za to nemohou, že prostě dostali tuhle tu horkou bramboru eh, v dědictví. Bylo to téměř hotové a nemohli se na to připravit. To vlastně nebylo jejich úkolem se tím zabývat eh, jaksi původně a kyperské předsednictví se ukázalo být velmi kooperativní vůči eh, parlamentu, ale vím, v jaké obtížnosti obtížné situaci eh, stojí, ale víme, v jaké obtížné situaci jsme my. Tedy, abychom eh, předložili práci, která odpovídá evropskému právu. V dopise jsem tedy poprosil o to, aby mě bylo dáno zcela jasné evropské odůvodnění toho, proč eh, stát šéfové státu a vlád chtějí škrtnout tyto eh, body 6 až 8. Vím, že patentoví advokáti k tomu mají jednoznačný názor, ale to je jenom jedna část. Druhá část se týká souladu s evropským právem. A všechny možné dopisy, které dostáváme od lobistických skupin, se netýkají eh, otázky evropského práva, pouze otázek patentového práva, ale my máme před sebou obě dvě věci. Takže bych chtěl mít dostat argument zcela jasný ve smyslu evropského práva pragmatických důvodů je mi jasné, že nemůžeme ten status quo eh, mít, který jsme měli v prosinci 2011. Musíme předložit jiný eh, návrh, ale to je úkol rady. Eh, to jsme neudělali my. A chtěl bych návrh řešení, ale musí být jasná jedna věc. Nemůžeme akceptovat jakýkoliv návrh řešení. V radě to musí být jasné. Tam se argumentuje, ano, bylo to těžké, nalezli jsme kompromis v radě a už na tom nemůžeme nic udělat, ale to mě nezajímá legislativní eh, proces je eh, proces kompromisu mezi radou a parlamentem. Právě proto se jedná o určité červené hranice, které eh, my máme. A to se týká toho, co řekla právní služba, i toho, co jsem řekl předtím. Ta červená hranice říká, že nemůžeme akceptovat žádný takový návrh, který by tomu neodpovídal. Eh, předseda toho, této sněmovny nepodepíše žádné rozhodnutí, protože ta směrnice jde potom z, eh, do úředního věstníku s podpisem předsedy sněmovny, čili nemůže podepsat žádnou směrnici, která by nebyla v souladu s evropským právem. Ta soulad, to je ona červená hranice, eh, kterou musíme dodržet. A potom je tam ještě další věc. Ukazuje se to také v tom bodě, jak jaké postavení má Evropský soudní dvůr. Víme, že to je pro některé problematické a postavení Evropského soudního dvora musí být rovněž zakotveno v tom souladu s evropským právem. A vzhledem k tomu, co eh, jsem vždy slyšel v těch diskuzích, eh, tak vím, že to musí být taková úprava, která pro parlament nebude znamenat, že by se musel zříct nějakých svých práv. Nemůžeme akceptovat takové řešení, eh, které by naše legislativní kompetence předali někomu jinému. To nemůžeme předat nikomu. Prostě předseda parlamentu by to nemohl podepsat, kdybychom naše práva dočasně nebo trvalé předali někomu jinému. I toto je eh, ona červená hranice eh, rada je odpovědná za to, že nemáme dnes žádné řešení. A pokud rada nepředloží rozumný návrh, který by zohlednil onu hranici, pak bude rada i nadále odpovědná za to, že nemáme evropský patent, který tak naléhavě potřebujeme. To přece ví všichni. A to jsou ony jasné podmínky, které zde stojí a není naším úkolem předkládat návrh. Rada musí předložit návrh, my se na něj podíváme, vyhodnotíme ho a koukneme se, na to, zda tyto hlavní hranice jsou dodrženy. A pak teprve uvidíme, jak dál. Děkuji paní Wikström, paní Lichtenberger, Tadeusz Švěvka. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych řekla milým zpravodajům, že budu velice stručná, jen zopakuji, že máte mou plnou spolupráci za ALDE co se týče dosažení rychlého, udržitelného a právně eh, silného řešení eh, jednotné patentové ochrany. Těším se na to, že budeme společně pracovat na hledání řešení. Myslím, že řešení nám už máme na dosah a naši občané a podnikatelé na ně čekali tak dlouho, mají právo očekávat, že jejich eh, Eh, zástupci zde v parlamentu se budou snažit eh, dosáhnout řešení co možná nejdříve právě u této věci. Ráda bych tedy poděkovala zpravodajům za tvrdou a vytrvalou práci na tomto tématu a ještě vás chci eh, povzbudit k další spolupráci a vyjednávání s radou. Já doufám, že za kyperského předsednictví se nám podaří postoupit dál Víme, že jednání je eh, rozběhnuté, jenom bych ráda eh, se po, s vámi podělila o jednu příhodu, kde bylo řečeno v Jižní Africe, že ve velice složité situaci ve Švédsku eh, nedávno biskup Tutu řekl, že historie je, včera je historie, budoucnost je tajemství, ale dnes je eh, přítomnost, takže bychom měli eh, toto chápat eh, jako jakýsi dar a měli bychom se snažit dosáhnout dobrého a právně schůdného řešení. Děkuji, paní Lichtenberger. Já nevím, jestli to eh, spočívá eh, eh, v našich rozdílných profesích, ale moje nadšení zde není tak velké, jak nadšení paní Wikström, protože mám skutečně dojem, že tady zjevně se rýsuje určitý trend v souvislosti s tím patentem, který hovoří o tom, že vytvoříme něco, co je obdobou evropského patentu, což ale v případě krize nebude účinné a ani prosaditelné. To je nám ale jedno. My jsme tím ale náš úkol splnili. To ale eh, nemůže být to správné. Ořechové, já se domnívám, že bez eh, jasné právní eh, základny nemůže existovat řešení a také se táži, jak eh, z toho může vzejít kompromis musí dojít k určitému myšlenkovému procesu v radě, kde dospějí nakonec k tomu, že eh, se nacházejí na nesprávné lodi. Kompromis, jediný možný kompromis je, že eh, komise předloží jiný návrh s jiným právním základem a pak se možná k něčemu kýženému nebo kloudnému dobereme. Ale já jsem vždy eh, vyjadřovala kritiku vůči některým částem toho rozhodnutí. Ten patent jako takový je podle mě dobrá věc a nadále jsem pro, aby se o tom jednalo. Ale to, co se odehrává v radě, je spíše No jo, pouze hledání kompromisu, který eh, neznamená nic jiného, že vytvoříme něco polovičatého, což eh, pak stokrát bude předloženo soudům a eh, soudy nebude akceptováno, což ale určité předsudky vůči evropskému zákonodárství eh, mezi evropskými občany ještě posílí. A to je pro mě i emocionální důvod, proč si myslím, že musíme trvat na našich parlamentních právech a možnostech a rovněž trvat na dobrém eh, legislativním eh, uchopení eh, těch témat, tak aby eh, nám z toho rada eh, nevyzobala to podstatné a nakonec z toho zůstane pouze určitá změť, která bez tak není účinná prosaditelná. Pane Zvěvko? Myslím, že všichni pamiętamy Děkuji vám. Všichni musíme to, to nadšení s nímž jsme se pustili před více než rokem do práce si připomenout. Vzpomínám si na nadšení zpravodajů na polské předsednictví, které vykonalo velký kus práce. Jak se zdá, chybí někomu tlumočení v sále a řečník se přerušuje. Jetzt geht's. Jetzt Okay. It works. A už to funguje. Takže začnu znovu od začátku. Chtěl bych eh, kolegům připomenout to velké nadšení, s nímž jsme se pustili v našem výboru do této práce. Bylo to nadšení zpravodaje polského předsednictví, bylo vykonáno obrovské množství práce. Pokračovalo se dále za dánského předsednictví. Jedná se o téma, které přinášelo celou řadu očekávání. Jednalo se o jednotnou patentovou ochranu, eh, která je už dlouho očekávána v Evropské unii, ale ještě nikdy se to nepodařilo. A pak eh, najednou, najednou eh, jakoby došlo k zádrheli, nejen v parlamentu, ale také na radě. Rada se ještě ne, mm, nepřivykla této situaci, kdy vede eh, legislativní návrhy společně s parlamentem. A nebo, to by bylo ještě horší, eh, aby tato jednotná patentová ochrana v Evropě nebyla. Protože i toho dojmu můžeme eh, získat. Souhlasím úplně s kolegy, je třeba hájit eh, práva Evropského parlamentu, samozřejmě dojít ke kompromisu nebo dohodě. Souvisí s našimi předešlými diskuzemi o jednotné patentové ochraně, ale nemůžeme nekriticky eliminovat dohodu které bylo již téměř dosaženo, už byla na stole. Byla odložena na poslední chvíli a my musíme dohody s radou dosáhnout, protože pokud se nám to nepovede, tak to bude znamenat jen jedno že tento dokument skončí v koši a naše práce od počátku do konce nebude k ničemu. Eh, já jsem přesvědčen, že to nebude snadné, ale musíme hájit to, co připraven co bylo připraveno parlamentem, co naši zpravodové předložili, co vyjednali ve složitých jednáních s radou. Tento rozumný kompromis tedy by mohl být takto eh, schválen. Nelze ale pracovat pod diktátem rady u tak komplikovaného tématu. To absolutně možné není. Tím spíše, že by to bylo proti našim pozitivním obyčejům a také proti přímo tedy právu evropskému. Snažme se dovést do konce naše jednání, očekáváme od vás další podněty a informace. Um, máme pozitivní um, náznaky z rady, že lze Eh, pokračovat eh, v další již započaté práci. Takže... Děkuji. Já jsem se také přihlásil do diskuse, sdílím vše to, co eh, kolegové Rabkaj a Zvěvka uvedli. Chci pouze upozornit na to, že považuji za nezbytné, aby nejpozději v rámci závěrečného hlasování eh, v plénu byl na stole i konkrétní text smlouvy. Chceme přece vědět, co v něm stojí. Když v rámci kompromisní diskuse, která v této chvíli neformálně probíhá na radě, určité prvky z nařízení budou přejaty do e, smlouvy, pak je nutné, abychom věděli, co tam stojí, bez ohledu na to, že tam je tak jako tak věcné e, věcná souvislost. Takže ten text, tak jak bude sjednán, musí být k dispozici eh, do konečného hlasování. Nic jiného není eh, parlamentem přijatelné. Tolik pouze pro doplnění mm, eh, kolegu. Pane kolego Rabkají, ještě mm, něco? Ne, už nic. My jsme vždy ochotní pracovat a vyčkáme dalšího vývoje věcí. Dobře, můžeme nyní opustit tento bod. Děkuji všem za eh, diskusi. Bod 33, tam nemáme nic. 34 různé. Máte k tomu připomínky? Takže bod 35, běžné oznámení další schůze 6. listopadu v 9 hodin ráno. Já nebudu moci být přítomen, ale paní Regner mě zastoupí. Takže vám děkuji a končím tímto schůzi.